kartu a zhaslo mi to tam, tak já nevím, jestli moje, můj hlas byl započítán a chtěla jsem vás na to ústně upozornit. Dobře, my to prověříme a podíváme se na to potom. Dámy a pánové, frakce EPP a e, SND má následující návrhy na jmenování e, do různých výborů a delegací. Je to kolega Ulmer ve výboru Envy, potom kolega Kosa na výboru pro dopravu a v zemědělském výboru je to kolega Erik Andrieu. Máte proti tomu nějaké námitky? Nemáte? Dobře, takže tím jsou tato jmenování potvrzená. Zápis tohoto zasedání bude k dispozici ke schválení.